všemi kolegy poslanci a děkuji vám za pochopení. Vážení kolegové, bez dalšího přecházíme k následujícímu bodu, což je společné jednání s Výborem pro hospodářské záležitosti. Na programu jednání máme předcházení. Vážení kolegové, pokud opouštíte sál, učiňte tak potichu, abychom mohli pokračovat v jednání. Budeme nyní jednat o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. I invite those who... Poprosím kolegy, kteří odcházejí, aby odešli nyní, abychom mohli v klidu pokračovat v práci. Čtvrtá směrnice proti praní peněz byla přijata 20. května roku 2015. Komise ve svém akčním plánu proti financování terorismu z února 2016 vyzývá členské státy, aby eh, předložili datum transpozice směrnice a že to musí být nejpozději do roku 2016. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy v pozměněném návrhu z července 2016, řeší jak financování terorismu, tak také otázky transparentnosti o něž by se měl pozměnit ten současný rámec pro boj s praním peněz. Spolu zpravodajové předložili 49 pozměňovacích návrhů, kromě toho máme dohromady pozměňovacích návrhů 467. Já tady vítám pana Gualtieriho, předsedu výboru pro hospodářské záležitosti. A poprosím vás, eh, zda byste se chtěl vyjádřit nebo rovnou mám předat slovo našim spoluspravodajům. Děkuji. Já bych jenom řekl, že se jedná o velice důležitý krok ku předu, protože já se vzpomínám, že jsme toto projednávali už delší dobu a doufám, že z naší práce vzejde silný text, který co nejdříve eh, bude předán trialogu. Takže začneme. Předám slovo panu Karinšovi, který je zpravodajem pro výbor, za výbor pro hospodářské záležitosti. Děkuji. V podstatě už vám popřeju dobré odpoledne. Jak zmínil pan předseda, bylo podáno 467 pozměňovacích návrhů dodatečně, původně 49 návrhů k tomu původnímu změní. Řada z nás, která se věnuje této tomuto návrhu jsou vlastně titiž lidé, kteří zpracovávali ten čtvrtý návrh této směrnice. A jak ukazují pozměňovací návrhy v řadě ohledů, Evropský parlament eh, uvažuje stejně jako dříve. Všem nám jde o to, abychom legislativu zlepšili a aby boj s terorismem, respektive financováním terorismu a praním špinavých peněz eh, byl postihován a či úplně ne, znemožňován. Řada pozměňovacích návrhů se týká článku 30 a 31, to znamená rejstřík firem, zlepšení tohoto rejstříku, článek 31 potom eh, také trustům které jsme tam naposledy ještě zakomponované neměli. Takže v podstatou pozměňovacích návrhů, a my teď spolupracujeme se stínovými zpravodaji, už jsme měli, dal, už jsme měli dvě jednání, další máme naplánované na příští týden, takže naším cílem je vše dokončit a dá se, že až na výjimky všichni stojíme o to, aby veřejnost měla přístup k takovému rejstříku. Je zjevné, že eh, u trastu asi ještě budou nějaké mm, otázky, které se budou řešit s radou v trialogu. My jsme to úplně neřešili v našich pozměňovacích návrhů, například eh, legitimní využívání trastu eh, v rámci dědických záležitostí, tak tyto věci jsme prozatím neošetřili v pozměňovacích návrzích, protože nikdo s takovým textem nepřišel, ale myslím, že na to asi dojde a budeme muset být eh, otevření, tak abychom zajistili efektivní fungování těch eh, rejstříků, které by nám umožnilo sledovat peněžní toky. Někteří, pozmě, někteří podali pozměňovací návrhy, které jsou eh, bohužel v rozporu s tím, co jsem říkal eh, já. Zpracovali jsme v tuto chvíli eh, dva kompromisní návrhy v článku 30 a 31. Na dalších pracujeme. Asi neuspokojíme úplně všechny v rámci kompromisních návrhů, ale tady v parlamentu eh, myslím, že většina z nás má podobné názory. Já jako spolu zpravodaj mám zájem na tom, abychom nepodkopávali legitimní podnikatelské činnosti v Evropě, tam, kde to není nutné a myslím, že i můj spoluspravodaj, paní spoluspravodajka s tím souhlasí, že nám opravdu nejde o to bránit podnikatelským záměrům a činnostem, pokud jsou legitimní, takže se jedná o nalezení správné rovnováhy která bude bránit činnostem nelegálním, aniž bychom poškozovali činnosti zákonné. Chceme, aby Evropa byla otevřená podnikání, ale je potřeba pochopitelně v podnikání dodržovat pravidla a platí to i pro e, cizí subjekty, kteří si přejí podnikat v EU podle našich pravidel. V tuto chvíli tedy vyjednáváme Pozměňovacích návrhů je celá řada, jsou zajímavé, některé z nich um, neusilují o zajištění veřejného přístupu k rejstříku, ale zdá se, že všichni chápeme, že eh, rejstřík v tuto chvíli podporuje i Evropská komise a že je to dobrý nápad a je jenom otázkou, jak to vše co nejlépe nastavit a pak se za takový eh, návrh jednotně jako parlament postavit, abychom uspěli v trialogu při jednání s členskými státy, protože já mám dojem, že i členské státy si přejí dosáhnout rychlého prosazení tohoto legislativního návrhu, protože to je aktuální téma všude. Takže to je ode mě vše. Děkuji. A nyní předám slovo Judith Sargentini, spoluspravodajce za výbor Libe. Děkuji, pane předsedo. Já bych doplnila, co řekl pan Karinš. Vy jste byli přítomni, eh, vy jste byl přítomen na našem posledním jednání, kdy jsme bojovali za eh, zařazení toho rejstříku do legislativy a tak jsme nesmírně rádi, že jako my se, tak rada se připojili k tomuto kroku. Opravdu to vypadá, že Evropský parlament eh, díky velké většině dokázal věci posunout, projasnit a prosadit veřejný rejstřík i u trustů. A tím se odkláníme od toho původního anglosaského přístupu, které, eh, který je možná trochu jiný než fungování trustů v jiných evropských zemích. Každopádně jsme se pokusili eh, sladit eh, naše přístupy a vše to je velice pozitivní. To je to dobrá zpráva. Příští týden se znovu sejdeme se stínovými zpravodaji a budeme muset řešit, řešit otázku eh, anonymních předplacených karet při platbách online a offline. To je také věc, za kterou obrovsky lobuje sektor v oblasti elektronických plateb. A my budeme chtít, eh, abychom věc eh, přistoupili maximálně inkluzivně a ochránili společnost před zneužíváním těchto nástrojů, které jsou zneužívány teroristy. Byla podána řada návrhů od progresivních skupin v parlamentu a já oceňuji tyto návrhy. Na druhé straně chceme jasně říci, že spoluspravodajové musí najít nějakou společnou cestu a musí zpracovat kompromisy, které budou většinově podporovány. Takže součástí naší snahy bez pochyby bude také to dohodnout se s radou. My určitým způsobem transparentnost řešíme a ono to nemusí být totožné s tím, jak tomu přistupuje rada. Ale prozatím je to všechno na dobré cestě. Eh, zdá se, že narážíme na méně komplikací než minule. Důležité eh, je asi, důležitý je ten současný kontext, obrovské daňové úniky a teroristické útoky v Evropě. Děkuji. Děkuji. Je velice dobře, že tady máme takový um, eh, ambiciozní a většinový postoj za SAD. Tady máme Petra Zimona, stínového zpravodaje, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve si dovolím poděkovat eh, zpravodajce za skvělou práci, tedy oběma zpravodajům za jejich snažení, které nám načetlo tu nejlepší cestu k kvalitním kompromisům. Já si věřím, že opravdu právní základ ctižádostivým způsobem vylepšíme, no a zejména po té, co jsme prožili kauzu Panama Papers, víme, jak na tom záleží. Pár záležitostí ze strany socialistů a demokratů. Ten ústřední rejstřík. Ano, to vítáme. U definice hospodářského oprávnění tady je dobrým východiskem. Přesto bychom rádi zašli ještě dále než spoluzpravodajové. Oni rozhodují mezi normálními firmami a takzvanými pasivními nefinancovanými podniky. My bychom takto nepostupovali, rádi bychom se drželi spíše jednotné hranice 10% ehm, zájmu, finančního zájmu u všech eh, subjektů. Výslovně vítáme, kdy eh, se nevyšetřuje hospodářský podílník, tak eh, ostatní by měli být explicitně jmenováni v, mějstříku, v rejstříku. I tam bychom rádi ale sankcionovali či trestali eh, takovéto obcházení principu. Eh, připadá nám na druhé straně pozitivní, že eh, porušování centrálního rejstříku a nezveřejňování firmních údajů že eh, je třeba eh, postupovat tak, aby někdo nemohl prát špinavé peníze přeshraničně. To ale znamená, že všechny příslušné úřady mají příjmy a eh, bezplatný přístup ke všem údajům, na kterých pak mohou stavět případné vyšetřování. Jediná překážka pro eh, využívání rejstříků, totiž předchozí registrace, to musí být takto všude a náklady na registraci nesmí překračovat eh, výslovně pokrytí administrativních výdajů. Nyní eh, k rozšíření platnosti rozšíření eh, eh, eh, oblasti působnosti, ano, a rovněž i obsažení trastu. Výslovně podporujeme, aby do rejstříku vcházel i rejstřík nemovitostí a případných parcel, protože tam je rovněž velice dobrá možnost prát špinavé peníze. I tam však jde o to, aby případným my sankcemi bylo ošetřeno jakékoliv porušování nezapsání do rejstříku. Pak máme osoby, již by se to mělo týkat znovu vnímáme politiky a přitom vidíme na příkladu skandálů posledních několika let, že e, zcela jistě musíme e, ctižádostivým způsobem postupovat jak vůči politikům, ale i jiným, například profesionálním sportovcům, náboženským společenstvím, jiným vysoce postaveným, vysoce postaveným podnikatelům a tak dále. Ještě na závěr k těm eh, právním aktům přeneseném pravomoci týkající se eh, právní eh, rájů, daňových rájů a aktualizace černého seznamu. Ano, tady zatím máme pouze kopii určitých doporučení. I zde komise musí zapracovat, jinak to budeme pouze jenom opakovat. Děkuji, říká předseda paní Holmajer. Ano, za stínové zpravodaje EPP. Mám pravdu? Ano, pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, nejdříve předešlu, že stanovisko Evropského parlamentu bude hodnotným příspěvkem k získání jasnosti a přehlednosti v této oblasti. Ze své strany mohu uvést, samozřejmě zvenčí na první pohled vypadá dobře, když bychom tam zahrnuli i sportovce, ale ti přece podléhají obvyklým zákonům, které v dané zemi platí oni nemohou ani korumpovat, ani se nechat korumpovat, brát úplatky a tak dále to je ošetřeno přece už v každém členském státě spíše jde o to, jak to u těch sportovců usledovat. Ale tím se musí každý členský stát zabývat tady naopak mají politici určité výsadní postavení, jednak z důvodu přístupu k určitých dokumentům a jednak z důvodu případné možnosti zneužít úřední pravomoci či své politické postavení. Jinak každý občan, nezávisle na tom, zda se jedná o sportovce či nějakého funkcionáře v nějakém združení, ten podléhá platným zákazům a právnímu rámci daného členského státě. Ale politici přece jen mají přístup k jiným záležitostem a sehrávají jinou úlohu v daném státě, či případně v EU. Tedy nesnažme se pouze zalíbit veřejnosti, snažme se spíše zaměřit na právní úpravu něčeho, co je absolutně nezbytné v zájmu zlepšení ochrany finančních toků a nezneužívání finančních prostředků ke zločinným účelům. Jako druhou věc za EPP bych zde na půdě výboru Libe ráda uvedla, že oblast terorismu a způsobu, jak můžeme ať už zamezit plynutí těchto peněz do rukou teroristů, případně organizovaného zločinu, ať už se jedná o daňové ráje či možnost skrývat se eh, jako skutečný vlastník za nějakým právním konstruktem, aby nikdo nedokázal vypátrat, kdo je vlastníkem určitých peněz či firem a kdo od koho například nakupuje ať už kulturní statky, naftu či zlato a kdo pak těchto prostředků využívá k posílení teroristických struktur, tady to má zcela výjimečnou úlohu, protože to jsou miliardové částky, které kolují a často se pak dostane do potíží i celý stát a ohrožuje to životy mnoha lidí. Děkuji, říká předseda Anna Komaš za Ander a Libe. Ano, my jsme zavedli požadavek veřejného rejstříku pro veřejné firmy a trusty a i peněžní hodnotu. Tady tedy zopakuji, co řekli sporu zpravodajové. Je to kvalitní pokus dosáhnout dohody v této oblasti. Chci poděkovat práci, kterou odvedli spolu zpravodajové my, tedy já jsem osobně přišla s pozměnitým návrhem, který rozšíří tento rejstřík a by zahrnoval i zahraniční podnikatele, kteří už jsou registrováni, například eh, nemovitostní firmy, které pak musí rovněž si Eh, zřídit bankovní účet, což bude mít praktické dopady. Monika Holmajer zde zmínila určitou věc a já ji podpořím v tom, že tady záleží na tom, abychom bojovali s korupcí, ale i abychom zasahovali preventivním způsobem, aby neměli přístup právě mm, teroristé k prostředkům například velkých mezinárodních nadnárodních firm, které si e, koupí aktiva či nemovitosti v Evropské unii a takto si ty peníze properou. E, pokud budeme o nich mít více údajů o daném svěřeneckém formu, tak musíme pak spolupracovat. E, a musíme vědět více o těch, kteří si zde zřizují majetek, pořizují majetek a tento zákon by to měl zajistit. Rovněž přicházíme s pozměnitým návrhem, který mm, e, se zbaví e, toho bílého místa v současné směrnici, kde může být ředitel zmíněn jako skutečný vlastník tam, kde nelze dohledat skutečného vlastníka. Já jsem se ptala komise, jak to je možné a ona říká, to bylo doporučení FATF a já si myslím, že to není přijatelné. Ono se toho neustále zneužívá. V mé zemi například jediná část první směrnice proti praní špinavých peněz, která byla v podstatě využívána od roku 2015, je přesně toto bílé místo. A ono to není náhodou. Tady se nesmíme řídit radou FATF a e, tato mezera musí být zaplněna. Jsme přesvědčeni, že povinné subjekty by neměly být možnost e, obchodovat či vůbec e, uzavírat jakékoliv um, smlouvy s těmi, kteří nejsou schopni dohledat svého skutečného vlastníka, ani nesmí být přípustné, aby se registrovala taková firma, kde skutečný vlastník není znám a bude tam pouze nějaký ředitel. A pak máme 10 eh, takovýchto firm, které nezávisle na své povaze um, nemají skutečné vlastníky uvedeny. Kromě toho bychom rádi rozšířili oblast působnosti, který by se týkal všech, například daňových poradců, eh, těch, kteří se zabývají um, řízením majetku, aukční domy, um, platformy pro uskladňování eh, uměleckých děl, například eh, přístavy v veselných zónách, tady si nenalhávejme, to se stává stále častějším způsobem, jak se vyhnout finanční kontrole. Eh, politicky exponovaní jedinci to musí být zvláštní oficiální seznam, který připraví každý členský stát, komise to pak svede dohromady. Nevím, zda víte, že takzvané povinné subjekty jako banky si to nakupují od amerických firm, jako Dow Jones například. A e, tam to je úplně špatně, často i jména nejsou uvedena přesně, takže doufám, že komise bude žádostivější a nebude pouze transponovat um, seznamy FATF. Zároveň jsme přišli s pozměňovacím návrhem, který zajistí, že národní orgány se budou věnovat svým povinnostem v oblasti celních kontrol i u těch, kteří se u nich ucházejí za občanství. Tady jsme hovořili o Maltě, tady jsou investiční programy, ta zlatá víza, to nesmíme připustit. Děkuji, Bent Luke, za EKR. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Jak už eh, řekl zpravodaj EPP, nejedná se o skutečně kontroverzní předlohu. Tady jsme v mnohem zajednou, jak v tom cíli, který máme. Chceme potlačovat kriminální činnost, eh, praní špinavých peněz, daňové úniky, že se toho musíme zhostit silněji, no a že je důležité i už odstranit ten, tu záclonu, za níž se skrývají eh, anonymní vlastníci. Takže v tom vzájemně souhlasíme. Já bych se rád sousedil na dvě záležitosti, kde ještě nemáme plný souhlas a rozhodně ne s EKR. Za prvé otázka veřejně přístupného, veřejně přístupné povahy rejstříku u zejména těch skutečných vlastníků, těch beneficial owners u těchto firm. Tady zpravodajkyně či stínová zpravodajka za zelené hovoří o pokroku, o tom, že se musí tlačit na to, aby každý občan měl přístup k tomu, kdo stojí za kterou, tou kterou firmou ale ono to bylo progresivní kdysi v tom, že jsme se zároveň zasazovali za ochranu údajů, za právo na soukromí, ale jed, najednou už zelení zapomněli na toto právo a horují za právo jiné. Rovněž si připomenout, že občané, kteří investovali do nějakého trustu, eh, tak by měli mít právo hájet si v rozumném rozsahu eh, osobní informace, například datum narození či eh, adresu, eh, na níž bydlí. Ehm, tedy já si myslím, že přístup by měly mít jednak zpravodajské úřady, příslušné úřady jmenované členskými státy a pak kdokoliv, kdo má a může prokázat legitimní zájem při přístupu k těmto informacím. To by tedy mělo být nadefinované množství osob a úřadů a pak nesmíme bezdůvodně umožňovat komukoli podívat se do tohoto rejstříku. Ono může být celá řada takových případů. Eh, například finanční úřady, které si mohou vyhledávat eh, případné potenciální případy, aby uspořádali jakýsi hon na někoho, případně to mohou být i jednotlivci, kteří by chtěli někoho vydírat. Na druhé straně, pokud někdo prokáže, že se stal e, či by mohl stát obětí e, vydírání, tak i ten by mohl dostat přístup. Pokud ale někdo zatím e, někdo majetný, kdo zatím nebyl unesen, případně nebyl oběti vydírání, tak proč by někdo jiný si o něm měl získávat tyto informace? Tady proto argumentuji. Rozmysleme si to, i EPP e už naznačil, že pravděpodobně v radě takovýto návrh i tak neprojde. Druhá záležitost, již bych se chtěl krátce, krátce věnovat, je otázka definice, zejména těch trustů, těch eh, svěřeneckých fondů. Zatím o nich definici nemáme. Hovoříme o eh, směrnici, která eh, se bude týkat trustů a pak aniž bychom měli definici, hovoříme o něčem, co připomíná trust. Co to ale znamená? No v podstatě nic. Tady chci odkázat na slova kolegy Gigolta. Například v německém zákoně by se mohlo jednat o takzvanou štiftung, čili nadaci, která by mohla připomínat trast, anebo i združení, mm, které by mohlo připomínat trast, ale připomíná ho nebo ne. A přitom přece my nechceme útočit ani na nadace, ani na združení ty už mají bez tak problémy otevřít si bankovní účet a neměli bychom jim ukládat ještě další povinnosti které by se měly týkat pouze eh, jiných eh, právních konstruktů. Tedy tady si musíme nadefinovat lépe, koho se má tato směrnice vlastně týkat. Nyní paní Makovej. Mulțumesc. Ca raportor <clears throat> ICR eh, pentru LIBE, pentru modificare. Děkuji výboru Libe a já bych ráda dodala několik věcí. Především je velice důležité podpořit, tak jako jsem to udělala já, i pozměňovací návrhy, které podporují transparentnost, hlavně ta, ty pozměňovací návrhy, které hovoří o identifikaci a o ověřování eh, ověřování eh, uživatelů a i o vysledovatelnosti finančních operací. Já jsem předložila eh, různé pozměňovací návrhy v tomto smyslu. A dále podporuji to, že potřebujeme eh, možnost veřejného přístupu k eh, informacím, které se týkají tedy reálných eh, tedy uživatelů. A je třeba také zajistit ochranu reálnou, ochranu těch, kteří jsou kteří nesouhlasí s těmito opatřeními, Dále, co se týče těch předplatních karet, tak eh, jejich uvolňování na internetu eh, jsou opravdu nebezpečím pro naši bezpečnost. Proto já podporuji eh, vyloučení té výjimky v těch opatřeních pro ty klienty, kteří používají ty karty na předplacení po internetu. Já jsem také navrhla to, že komise by měla vytvořit platformu pro veřejný přístup proto, aby mohla mít přístup na, k datům, které se týkají e, osob a e, organizací, které byly sankcionovány a aby měli možnost přístupu k těmto informacím. Děkuji za ALDE, Pantarvalc. Děkuji, pane předsedo. Já obvykle hovořím anglicky, ale teď vystoupím eh, ve švédštině. Eh, first will jag tacka mina båda co-rapportörerna. Já eh, bych chtěl poděkovat našim zpravodajům za výbornou spolupráci. A, a repetita est mater studiorum, jak se říká latinsky. To všechno, co se týká recyklace špinavých peněz, eh, si zasluhuje eh, opravdu eh, naší pozornost. Je třeba, abychom se na to opakovaně podívali. Už roky hovoříme o tomto problému, což vedlo k tomu, že tady jsou dva zpravodajci, kteří jsou velice zkušení a mohou opravdu dobře zpracovat toto téma. A potom a tentokrát se nám podařilo přesvědčit eh, ostatní eh, partnery eh, k tomu, aby zaujali správné postavení, správné stanovisko. Především se jedná o různé fondy, různé nadace, o různé trusty. V Anglii existují společnosti, které jsou používány k eh, určitým eh, nelegálním činnostem. Eh, připomeňte Wire, to je ta série televizní, ten seriál, který poukazuje právě na tuto skutečnost, na toto zločinnou činnost, velmi rozšířenou, tak jak to potom proniklo i do Panama Papers. A dále se hovoří o beneficiaries owners, to je, e, kdo má tedy právo na přístup k informacím? A hovoří se o tom, jak je důležité e, účinně kontrolovat e, tyto údaje. Ale tady v té otázce existuje řada problémů, jak to bylo vidět i v případě Panama Papers. To, že je možné i nadále mít účty v, v zemi, kde člověk nežije, to je problém. A ještě dnes ho neumíme vyřešit. Naštěstí eh, máme dobrou vůli a existuje řešení. Pokud eh, pokračujeme tak, jak jsme začali, tak se nám to podaří. Děkuji. Děkuji za skvělou práci. Děkuji. Pan Ježek tady není, takže Fabio de Mazezague. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo, pokud jde o tu kontroverzi mezi fotbalisty a politiky. Já jsem politik, který hraje fotbal, takže já jsem ošetřen jaksi v obou částech. Děkuji zpravodajům za dobré kompromisy. Myslím si, že jdeme správným směrem. celkové dohodě. Je to vše v našich rukou. Ještě zdůrazním, že nejde o politiku proti biznesu, ale jde čistě o dodržování zákonů. A jak naznačuje Europol u panamských materiálů, značné množství transakcí z panamských materiálů byla provázána na financování terorismu, takže provázána s financováním terorismu. A tady je strašně důležité, abychom dosavadní mezery zaplnili, vyřešili a udělali pro to maximum. Ještě bych chtěl říci, že eh, se mi velice dobře spolupracovalo s vyšetřovatým výborem pro panemské záležitosti, ale přesto si nepřeji, aby takovéto výbory do budoucna vznikaly. A Myslím si, že zde bychom měli být tedy ambiciozní v samotném legislativním návrhu. Řada odborníků z výboru pro panemské materiálu, pan Štyglec, i zpravodajské jednotky, všichni se shodují na jedné věci, že je potřeba vyřešit přetrvávající mezery ve směrnici, protože není důvod, aby firma nedokázala říci, kdo je jejím skutečným vlastníkem. A pokud firma dostatečně nespolupracuje, tak zkrátka nemá právo v Evropě podnikat. A já tady souhlasím i ze socialisty, že bychom měli eh, přijmout legislativu, která eh, bude řešit firmy, které nejsou usazeny v EU. Druhá věc, která je pro nás důležitá, to jsou ty prahové hodnoty. Tady bychom měli být ambicioznější, nastavit je ambiciozněji, protože jinak si můžeme vybrat tři, čtyři eh, přátelé nebo sourozence a díky nim vlastně obejít tu stávající legislativu. A, a poslední věc. Tady bych chtěl zdůraznit, eh, že bez ohledu na to, že se nám podařilo v posledních dnech dosáhnout pokroku, například pokud jde o Eh, vykazování zpráv, tak eh, si myslím, že výjimky, které zatím v té legislativě jsou, by mohly být následně pochybněny u soudu. Na to poukazují poukazuje několik politických skupin, takže tomu si musíme věnovat. A poslední věc, dobré je, že se nám daří eh, řešit otázku nemovitostí. Souhlasím s panem Simonem, že musíme zajistit, aby Eh, katastrální eh, rejstříky byly lépe propojeny. Pokud je o seznam rizikových zemí, tak eh, příští týden budeme hlasovat na plenárce o odmítnutí takového seznamu, ale vím, že některé skupiny v parlamentu si ještě ten rozhodovací proces úplně neukončili a já chci poprosit ty mm, kolegy, které velice dobře znám a vím, že se seriózně problému věnují, aby poprosili rozhodnutí, které eh, přijali výbor Ekon a Libe, tedy aby odsoudili, zamítli takovýto seznam, protože není možné, aby skupina FATF eh, tam nezařadila země, jako jsou Bahamy, kde máme podrobné informace o tom, například před několika málo týdny jsme se dozvěděli, že opět ta nová legislativa, která tam byla přijata, vůbec není dostatečně důsledná. A takže Panama a Bahamy například na tom seznamu nejsou, takže žádám ty neváhající kolegy, aby odmítli tento seznam. Děkuji. Nevím, jestli se hlásí o slovo ještě někdo další, takže nezapsaní řečníci také nejsou. Vracím tedy slovo panu Karenšovi. Děkuji. Já bych chtěl pouze říci, že děkuji za spolupráci všem stínovým zpravodajům. Naše jednání byla vždy velice produktivní, zajímavá a vždy k věci, což není Eh, vždy ten případ, zvláště když je nás eh, poměrně dost, jako v tomto případě. Takže já věřím, že se nám podaří najít dobré řešení za Evropský parlament, že odhlasujeme tuto legislativu. Samozřejmě, jako vždy, tady budou individuální záležitosti, kdy se některé eh, skupiny nebudou schopny připojit ke společnému návrhu, ale já si myslím, že tento návrh opravdu potřebujeme. Potřebujeme nástroj pro boj s terorismem a financováním terorismu že ty rozdíly jsou spíše v drobnostech, niancích. Ehm, je potřeba přistoupit na to, že určité názorové rozdíly vždy budou přetrvávat, ale hlavní je eh, spojit se na společném cíli. Nevím, jestli eh, jsem špatně odhadl komise. Zdá se, že komise původně, já jsem si to tak vysvětlil, indikovala, že nechce vystoupit, ale byl to milný dojem, takže krátce předávám nyní slovo ještě zástupkyni komise. Ano, děkuji. Já jsem Kam- Kamila Simon, tak jenom velice stručně. Jsem z DG pro spravedlnost. Chci říci, že jsme velice rádi za to, co zde zaznělo. Eh, řada pozměňovacích názorů, na, pardon, návrhů je velice kvalitních, můžeme s tím pracovat, eh, takže tímto děkuji všem za konstruktivní práci. Jsou tady záležitosti, ke kterým bych mohla vystoupit a vysvětlit uvažování Evropské komise, kdy eh, například eh, nastavujeme pravidla tak, abychom podnikům naopak eh, umožnili, pokud ehm, se věnují zákonným činnostem, dále v nich nerušeně pokračovat, ale opravdu jsou to spíše neance drobnosti a myslím, že najdeme řešení. Snad jenom jedna věc, protože pan Demázy hovořil o seznamu rizikových třetích zemí. Ano, chápu to, co jste eh, říkal, vím, z čeho vycházíte. Uvědomuji si, že je potřeba vytvořit metodiku pro sestavování takových seznamů na evropské úrovni a my už na tom pracujeme, ale bude to trvat určitou dobu a prozatím je potřeba spolupracovat konstruktivně, ale zároveň umožnit eh, tomu systému, aby se fungoval. Eh, omlouvám se, že se tím odkláním od dnešního tématu, takže pan, pan předseda, já myslím, že toto je jiná záležitost eh, a o této věci budeme zkrátka příští týden na plenárce hlasovat. Nyní Judith z Argentiny. Děkuji, pane předsedo. Já se ráda připojím k Aně Domen Gomeš Petru Siemensovi a Fabio De Massimu, kde příští týden komisi zcela jasně vyšleme signál, že s veškerou úctou takto by to vypadat nemělo a takto by neměl vypadat ani ten seznam. Ale uvidíme, jak to dopadne zítra. Hovoříme o výboru Ekon a o výboru Libe. Já jsem zároveň členkou i výboru DEVE a tam nás zajímají i veškeré nelegální peněžní toky z Afriky, z jiných třetích zemí, kde určitě lidé neplatí daně a snaží se najít cestičky, jak si ty peníze proprat. Tam bych chtěla větší jasno. Tam bojujeme za transparentnost a touto cestou se budou ubírat i moje návrhy směrem k tomuto projektu. Rovněž na EKR, tam bych ráda řekla, že ano, chápu, jak oni uvažují, ale většina je přece jen pro maximální možnou transparentnost. Příští týden bude zasedání stínových zpravodajů. Musíme odvést obrovský kus práce, pokud chceme respektovat lhůtu a hlasování, které se má konat 25. ledna, tak už to vypadá velice nahnuté. To jsem tady chtěla jasně říci. Děkuji vám, říká předseda. Ano, hlasovat se má 25. ledna. Děkuji, tímto končím zasedání.